sněmovnou, že společně s předsedou rady předseda v úterý podepíše čtyři legislativní akty, které byly eh, přijaty v souladu s pravidlem 78. Názvy těchto aktů budou obsaženy také v zápisu z tohoto zasedání. A nyní přistoupíme eh, k pořadu jednání.